Good morning everyone. Thank you for uh, coming. Jitro všem, děkuji, že jste se sem dostali, pokud nemáte, dostavili. Pokud nemáte námitky proti dnešnímu pořadu jednání, bude schválen. Uh workshop o e, robotice ve zdravotnictví. Zda je to řešení anebo spíše problém. Organizuje pracovní skupina pro zdravotnictví. Společně tomu předsedají Soledad Kabinot Ruiz a Lois Peterle a bude se konat v úterý 19. února a samozřejmě jste velice vítáni. Dnes máme tlumočení do 16 jazyků a také schůze bude webstreamována a celá složka je na, na internetu. Pokud eh, jako obvykle eh, budeme pokládat zápis za schválený, pokud nebudou žádné námitky do konce. Nyní zpráva o interinstitucionálních jednáních podpora čistých energeticky účinných silničních vozidel. Tady došlo k dohodě mezi spolu legislátory a bylo to v pondělí a znamená to také rozšíření rozsahu působnosti o poštu a e, doručovací služby balíku, jak to žádal parlament a také revizní doložku, aby se vyhodnotila pohoda, po, potřeba dalšího nárůstu rozsahu působnosti další období a navíc bylo to revidováno tak, aby se specifikováno, že používání vysoce rizikových biopaliv i luk by se vyloučilo. Pokud se týká minimálních eh, cílů pro zakázky, rada souhlasila navýšit to o 10 eh, pokud se týká lehkých vozidel a udržet také backstop parlamentu, aby se zajistili cíle po roce 2013 minimálně stejně ambiciozní. Nyní eh, transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řešení. Zase došlo k dohodě v pondělí, byl to šťastný den, pokud jde o načasování zveřejnění, o vyloučení eh, práv IP a seznam důvěrných položek, eh, což zahrnuje zahrnul také požadavek parlamentu, aby se zajistily inovativní aspekty, které by se měly řešit. Navíc eh, odvolací rada byla zahrnuta do revizní položky v rámci článku 61 a bylo stanoveno období pro penalizaci v 6 měsíců, pokud nebude kompliance z požadavky na, na eh, oznamování a také bylo specifikováno, že my se pro vyhledávání získa, zjišťování vypracování skutečnosti eh, se dokončí do čtyřech let a um, hlasovat se bude v Envy a to 20. února. A myslím si, že pak to bude 27. února, pokud je o tu zpráv, první zprávu. Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla. Konal se třetí informální trialog o COD, CO2 a postoupili jsme dále u zbývajících záležitostí, ale nebyly, jednání nebyla ukončena. Jsou tedy různé politické záležitosti, jako umožňující rámec, e, aktualizace vector, pooling, syntetická a pokročila paliva a, monitor, a e, změna nařízení HDV a e, usnes, ustanovení o řízení. E, přičemž se zase jedná o cíle a eh, iniciativy a pobídky pro nulové a nízkoemizní vozidla z lev, ale o tom se bude dále jednat eh, příští týden na trialogu. Tím končím oznámení a můžeme přejít k hlasování. Máte tady tuto celou knihu přímo a tudíž pan Lavia je autorem celého tohoto díla a prosím, máte slovo, pane Lavia, na jednu minutu. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dovolte mi, bych poděkoval všem stínovým zpravodajům předtím, než zahájíme toto hlasování. Bude to dlouhé a složité hlasování. My jsme mm, vykonali celou řadu věcí a v krátké době, takže bych především chtěl poděkovat sekretariátu Eh, zaměstnancům různých skupin a hlavně mojí skupiny. Chci jim poděkovat za to, co udělal v posledních týdnech. Pracovali ve dne, v noci a to nám umožňuje, abychom dnes přistoupili k tomuto hlasování. Takže poděkování je to nejmenší, co jsem chtěl učinit předtím, než zahájíme hlasování. Eh, měli jsme více než 1300 pozměňovacích návrhů, které byly pak uskupeny do různých kompromisních balíčků Opravdu jsme vyvinuli velké úsilí a všichni spolupracovali a snažili jsme se dosáhnout eh, žádoucích cílů. Nicméně eh, lituji, že to hlasování bude tak dlouhé dnes, ale znovu opakuji, je to složitá otázka a v podstatě poprvé jako Envy máme společnou kompetenci s Agri podle článku 54 z hlediska společné zemědělské politiky. Takže jsme vyvinuli obrovské úsilí, aby se nám podařilo včas hlasovat. Cílem našeho výboru je, abychom mohli předložit toto stanovisko na plenárním zasedání. Takže ještě jednou děkuji a dobré hlasování. A nyní zahajujeme hlasování. Eh, pozměňovací návrh 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdrželi se? Os ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 242, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 242. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní přecházíme k 243 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvěstě čtyřicet pět pro, proti, drželi se, ověříme, omlouvám se. To je nová zasedací místnost. Eh, končím hlasováním. Přijato. 246 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 247 pro, proti, drželi se. Ověříme. protože zelení hlasovali tak napůl. Skončím hlasování, přijato. 248 pro, proti, drželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, 249, pardon, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale, vid, ale vidíte, že to bylo hodně těsné. 251 a 252 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 250 4 a 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 256 pro, proti, zdrželi se přijato. 257 pro, proti, zdrželi se přijato. 258 pro, proti, Zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis jedna pro, proti, eh, zdrželi se přijato. 287 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď jdeme na stránku 9, druhý kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Třista pro, to je desátá stránka, pro, proti, zdrželi se, přijata. E, upozorníte mě, prosím, když by se změnil počet hlasujících v sále. Uh, compromise 3, who is in favor? Kom, uh, kompromis 3, kde pro, proti, schváleno. Strana 19. 400 pro, proti, drželi se zamítnuto. Strana 23, návrh 434, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 4, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 453 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 454 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujem. 454. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 456 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 455 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 457 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 458 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 459 pro, proti, zdrželi se schváleno, 460 pro, proti, zdrželi se schváleno, 461 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 462 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 463 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 464 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 465 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromisní návrh 5b pro. Proti. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu, protože je to kompromisní návrh, návrh 5b. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh šest pro proti, zdrželi se, schváleno. A nyní strana 32. Pětset dvacet tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 573 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 9b, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Budeme hlasovat elektronicky o kompromisním návrhu 9b. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Takže nyní kompromisní návrh 9a. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Strana 41. 41 strana. 630 pro, proti, drželi se, budeme hlasovat elektronicky o návrhu 630. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 631 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 632 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 434 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 635 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky budeme hlasovat pro kontrolu o návrhu 635. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 636 pro, proti, drželi se. Tak budeme kontrolně hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 637 a 38, kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 640, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 643 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 654 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 655 pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 656 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 657 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 658 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 659 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 660 pro, proti, zdrželi se schváleno, 661 pro, proti, drželi se zamítnuto, 662 pro, proti, drželi se zamítnuto, 663 pro, proti, drželi se zamítnuto, 664 pro, proti, drželi se zamítnuto, 665 pro, proti, drželi se zamítnuto, 666 pro, proti, drželi se zamítnuto, 667 pro, proti, drželi se zamítnuto, 668 pro, pro proti, zdrželi se zamítnuto, nebo budeme tedy kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 668. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 684 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 685 pro, proti, zdrželi se schváleno, 686 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 687 pro, proti, zdrželi se schváleno, 688 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 689 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 690 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 691 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 692 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 693 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Až na stranu 56 návrh 804, kdo je pro? 804 na straně 56. Pro. Proti? Drželi se zamítnuto. Nebo kontrolujeme, elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 804. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 812 pro, proti, drželi se, schváleno. 814, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 815 pro, proti, drželi se zamítnuto. 816 pro, proti, zdrželi se schváleno. 817 pro, proti, zdrželi se schváleno. 818 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 819 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 819. Končím hlasování a návrh byl přijat. 821, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 823 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 820 Takže 825 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 827 pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 827. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 828 pro, proti, zdrželi se schváleno, 829 pro, proti, zdrželi se schváleno, 830 pro, to odpadá vlastně, Osmset třicet tři pro, proti, drželi se schváleno, 832 pro, proti, zdrželi se schváleno, 834 pro, proti, zdrželi se schváleno, 837 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 838 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 839 pro, proti, zdrželi se schváleno, v hlasování amblok 840 pro, proti, drželi se schváleno. 841 pro, proti, drželi se schváleno. 842 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 843 pro, proti, zdrželi se zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 843. Končím hlasování. Bylo zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se schváleno. 870, kde je pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 871 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 872 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 873 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 915 pro, Na straně 64 915 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16a, kde pro? Proti, zdrželi se schváleno. Dobře, tak budeme kontrolně hlasovat elektronicky a pozměňovacím návrhu 16a. Končím hlasování a návrh byl přijat. Takže nyní strana 66, návrh 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 232 ehm, pro, proti? Drželi se? Z, elektronicky 932. Končím hlasování. a návrh byl přijat. 933 pro. Proti. Prosím, zvedněte ruku. 933 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 934 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 937 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 938 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pan Bas, Bas, Ekampe, vy hlasuje, hlasujete proti vlastnímu pozměňovacímu návrhu, vy jste hlasoval proti, takže já už jsem z toho úplně zmatená. Končím hlasování. Přijato. 939 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 940 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 940. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 941 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato, ale velmi těsně. 943 pro, proti, zdrželi se, přijato. 944 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Prosím vás, nehlasujte ano i ne, protože někteří z vás vedají eh, ruce v obou případech. Přijato. 945 pro, proti, drželi se, přijato. 946 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 946. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 947 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 948 pro. Proti. Drželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale raději ověříme. 948. Končím hlasování. Přijato. 949 pro, proti, drželi se, Gue je pro, eh, přijato 950 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 951 pro, proti, zdrželi se, přijato. 952 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 953 a 954 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale raději to ověříme, ty, tyto dva pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování, končím hlasování a e, bylo to zamítnuto. 955 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 956 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 957 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 958 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 960 pro, proti, zdrželi se, přijato. 961 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 962 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ale ověříme. Končím hlasování. Přijato. 963 pro, proti, drželi se. Přijato. 25 <clears throat> pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 969 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 970 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18b pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pak půjdeme 985. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 985. Končím hlasování. A e, bylo to zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď unblock hlasování. Kdo je pro? Začíná to od 46 pro, Je to strana 71. Unblock hlasování. Začíná to pozměňovacím eh, návrhem 1246. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 19b pro, proti, zdrželi se, e, přijato. Pak jdeme na stránku 76. Pozměňovací návrh 1032 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1033 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 10.35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10.36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10.37 pro, proti, ověříme. 1037. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1047 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato stránka 84. Jedenáct, šestnáct. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Jedenáct, dvacet. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Zamítnuto. 11.21. Ano. 11.21. Ano. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11.22 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 11.23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11.24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11.25 pro, proti, zdrželi se, přijato 11.26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Stránka 92. 1199 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování Zamítnuto. 12. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 1201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další strana. 1238 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1239 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1248 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1249 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1250 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1251 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1252 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1257 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1259 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1260 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1261 a 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 1263. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, drželi se, přijato. E, strana 100. Dvanáct osmdesát pět. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Stránka 103, pozměňovací, ne, je to kompromis 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stránka 105, 30, 37, pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, 38, 38, 13, 38 pro, proti, ověříme. Zahajuje hlasování. Eh, končím hlasování. Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1350 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1351 a 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1353 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1354 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1355 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 eh, 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. E, zahajuji hlasování. Hlasujeme o 1365. Prosím, abyste hlasovali, abychom mohli hlasování ukončit. Přijato ale upřímně řečeno nehlasovali všichni předtím, tak jsem to nemohla předvídat, jak to dopadne. 1372, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 1373, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 30, kdo je pro? Proti, ověříme. Kompromis 30. Paní Dali, vypadalo to, že hlasujete proti. 30. Kompromis. Přijato. Stránka 112. 1403 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 1404 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování, zamítnuto. 1405 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1406 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1407 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1408 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1413 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. SND má o jednoho hlasujícího víc. Někdo musí vyjmout hlasovací kartu ze přístroje. Teď je to v pořádku. Myslím, teď zase myslím, že, jste, že jich vytahlo příliš mnoho lidí. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale to si musíte dát sami dohromady, protože udělali jste v tom trochu zmatek. Musí se někdo ujmout vedení. Já se snažím, ale nakonec to není moje práce. Tak měli bychom hlasovat znovu, protože SND v tom má trošku zmatek. Budeme tedy hlasovat znovu dobře, tak zopakujeme. 14.13 ještě jednou tedy hlasujeme. Končím hlasování a bylo to přijato. Teď 1414, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 1785, 1795 pro, proti, zdrželi se. Vy nehlasujete? Pak vlastně nevím, musí... 1795 eh, v koň zahajuji hlasování. Já jsem to dobře. A končím hlasování. A návrh byl přijat. 1415 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1424 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1441 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1416 pro, proti, zdrželi se eh, kontrolně hlasujeme elektronicky, 1416. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Kompromis 31 pro. Proti, zdrželi se schváleno. 1423 pro. Proti, zdrželi se, eh, hlasujeme elektronicky, 1423. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 562 pro, proti, drželi se elektronicky 562. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 1425 pro, proti, drželi se schváleno, 1426 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1427 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1428 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1429 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1430 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1432 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1431 pro, proti, drželi se hm, elektronicky 1431. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. 1433 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1434 pro, proti, drželi se, Elektronicky 1434 hlasujeme. Všichni souhlasí? Aha, takže návrh byl přijat. pět pro, proti, drželi se elektronicky 1435. Tentokrát ne, všichni souhlasí, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 1436 pro, proti, drželi se, to bude asi stejná většina, takže elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byla to stejná většina. Návrh byl zamítnut. 1437, kdo je pro? Proti, drželi se zamítnuto. Aha, to byl zrovna případ, kde se všichni shodli, takže návrh byl přijat 1438 pro, proti, zamítnuto, dobře, tak elektronicky 1438, končím hlasování, návrh byl zamítnut. 1439, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 1440, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1442 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1443 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1444, kde je pro, proti, zdrželi se, elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 1445 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1446 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1447 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1448 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1450 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1451 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1452 a 53 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky hlasujeme o těchto dvou návrzích. Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. 1454 odpadá, 55 pro, proti, drželi se, elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování a končím hlasování a návrh byl přijat. 1456 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1457 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1458 pro, proti zdrželi se elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 1459 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1460 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1461 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1462 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1463 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1464 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1465 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 1466 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 1467 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 14 Další odpadají. 1471 pro, proti, zdrželi se elektronicky. 1471. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 1472 pro, proti, drželi se zamítnuto. 1473 pro, proti, drželi se zamítnuto. 1474 pro, proti, pro, proti, drželi se zamítnuto. 1475 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1476 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1478 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1477 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1480 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1479 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1481 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1483 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1482 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1484 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1485 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1487 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1486 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1488 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1489 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1490 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1491 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1492 pro, proti, drželi se zamítnuto. Takže elektronicky o návrhu 1492. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 45 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1493 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 1494 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 95 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 1496 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 1497 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 1498 pro, proti, takže kontrolně elektronicky 1498 hlasujeme. Končím hlasování a návrh byl přijat. 1500 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1501 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis třicet dva pro, proti, zdrželi se schváleno, 1515 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1514 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1516 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1517 pro, proti, drželi se schváleno, 1518 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1519 pro, proti, drželi se schváleno, 1520 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1521, 22, 23 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 1424 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1525, 6, 7 a 8, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 1529 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1530 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1531 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1532 pro, proti, zdrželi se schváleno, takže elektronicky 1532 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 33, eh, 1533 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1534 pro, proti, drželi se zamítnuto, 47 pro, proti, drželi se zamítnuto, 48 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1535 pro, proti, elektronicky, 1535, zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl zamítnut. 1536 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tohle byl dobrý kompromis. strana 134, kompromis 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Na další straně 1693 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1694 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1715 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto, nebo elektronicky hlasujeme o návrhu 1715. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 1716, kde je pro? Proti, drželi se zamítnuto. 143 je další strana návrh 1793, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1794 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 eh, nikoli, paní předsedkyně se omlouvá. Kompromis 49, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 17 a nyní návrh 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1796 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, nebo elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1796. Končím hlasování. Zamítnuto. 633, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 33, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, eh, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 66 pro. Takže ověříme 65. 65 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím vás, eh, ukaz, zřetelněji zvedněte ruce. 66 pro, kdo je pro 66? Proti? Ověříme. 66. Končím hlasování. Přijato. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 71 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, drželi se zamítnuto, 72 pro, proti, drželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, drželi se zamítnuto, 75 pro, proti, drželi se, ověříme, 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 90, eh, 89, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. And it's closed. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93. Kdo je pro?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 zdrželi se, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 99 a zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 100 kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouváme se. Kompromis 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 111 pro? Proti? Zdrželi se? Zelení jsou pro? Zdržujete se? Tak to raději ověříme. Zahajuji hlasování. 111. Končím hlasování. Přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, kdo je pro, kdo je proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 100 jsme pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto.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 144 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. velkou většinou. Končím hlasování. Zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 150, kdo je pro, 149 ověříme napřed. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. Tam se to hodně změnila většina u pozměňovacího návrhu pana Flanagana. Těžko to bylo odhadnout. 150, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti, ověříme. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování a bylo to zamítnuto.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 Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 185 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 186 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 180, ne. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 e, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 202 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 203 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 204. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 44 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 211. Končím hlasování. Schváleno. 212. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 45. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 223 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 223. Kde máme pana Flanagana? Končím hlasování. Vidíte? Čili to bylo zamítnuto. Dvěstě dvacet čtyři. Tak to rovnou ověříme. Dvěstě dvacet čtyři elektronicky, protože byste tu svoji podporu změnil takže to zavřeme. A e, je to zamítnuto 225, 226 a 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? EPP je pro nebo proti? Pro. Takže to bylo schváleno. 228 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 229 pro Ověříme. 229 ověřujeme. Končím hlasování. Tentokrát schváleno. 230 pro. Kdo je pro? 230 pro, proti. D- zamítnuto. 231 pro, proti. Drželi, drželi se. Přijato. 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 233, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 46, kdo je pro, 46, kompromis, přijato. 236 a 237, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 238, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 239, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 240, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. 240 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno, děkuji. Devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. Devět. Končím hlasování. Ano, opravdu zamítnuto. A to by bylo všechno, čili teď závěrečné hlasování. Můžete zkontrolovat 11.20, eh, eh, protože bych tom chtěli eh, ověřit u sekretariátu. Myslím si, že se o tom nemělo hlasovat. Je, nebo, nebo mělo se o tom hlasovat. Je to něco, co nám uniklo? Který to byl? 1120. Děkuji vám. Ano, takže nemusíme hlasovat. Hlasovali jsme při, až příliš často, protože některé pozměňovací návrhy správně měly odpadnout. Takže přistupujeme, kolegové, k závěrečnému elektronickému hlasování, které zahajuji. Končím hlasování a bylo to schváleno a můžeme poblahopřát všem, kdo na té věci pracovali. Tím končíme i naši dnešní schůzi. Jenom ještě okamžíček. Dovolte mi, abych vás informovala, že schůze která se měla konat 21. února, se ruší, takže se tam prosím nedostavte.